Guten Morgen. Ja, hat sich, hat sich willkommen. Já vás srdečně vítám na eh, našem eh, společném eh, zasedání a semináři s výborem pro rozpočet o agenturách. Eh, tedy téma je kontrola a zdroje částečně a zcela samofinancovaných agentur. My jako výbor eh, pro rozpočtovou kontrolu se zajímáme o téma eh, absolutoria těch agentur, které nejsou v rozpočtu, ale přesto vykonávají určité nám dané úlohy. Eh, takže srdečně vítejte, vítám i eh, zpravodaje eh, Dereka Vona a Jence Gajera, kterého dnes zastupuje paní Holmajer, která zde bude také předsedat za výbor pro rozpočet. Vítám pana Prézu z komise z sítě agentur. Eh, tam má teď rotující eh, předsednictví eh, za EFSU pan Juli, paní profesorka Foss z akademické výzkumné sítě k změně v evropského vládnutí prostřednictvím agentur TARN. Pak je tady pan Ekvat z příslušné agentury a pan Mastio, eh, který se podrobuje té, eh, tomu pilotnímu projektu Komise o flexibilitě zdrojů. Všichni dostanete 10 eh, až 15 minut, máme dost času na debatu, těšíme se. A jsme rádi, že jste tady. A teď dám slovo panu zpravodaji Dereku. Děkuji, Inge. Bohužel Jens Gajer, eh, spoluspravodaj za výbor pro eh, rozpočet, tady bohužel eh, nemůže být, ale Monika Holmajer přijde velmi brzo a než domluvím, tak možná přispěje. Takže finanční eh, struktury těchto agentur. Některé jsou financovány přímo z evropského rozpočtu, některé z poplatků a některé jsou eh, plně financovány z poplatků. já jsem byl zpravodaj právě pro eh, absolutorium pro agentury za rok 2014 a doporučil jsem tehdy, aby jsme zorganizovali nějaký seminář, nějaký workshop a je skutečně potěšující, že máme tak dobrou účast. Je to jedna z nejlepších dokonce v poslední době. A přitom je čtvrtek, dopoledne, kdy mnoho lidí už Brusel opustilo. Takže to považuji za opravdu velký úspěch a děkuji všem za to, že vyvinuli úsilí k tomu, aby se dostavili na tento workshop a doufám, že shledáte celý workshop eh, zajímavým a podnětným. Já jsem eh, ho zorganizoval z řady různých důvodů. Zmínil jsem ty struktury eh, financování a je to pro nás příležitost zanalizovat, eh, jak se stanovují poplatky a zda by bylo dobré plně samofinancované agentury zahrnout do procedury udělení absolutoria, co, což tak zatím není. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že financování z poplatků znamená menší tlak na evropský rozpočet. A v současné době, jak víte, je evropský rozpočet možná menší, než by někteří eh, si přáli. Eh, často se nedostávají prostředky na některé důležité programy, eh, včetně programů soudržnosti. Takže to tak trošku uleví evropskému rozpočtu, když můžeme financovat agentury z poplatku. Také v jsem si u absolutoria uvědomil, že eh, hodně mluvíme o těch přenesených částkách v eh, rozpočtech agentur. I nadále řada agentur přenáší prostředky na konci roku. A já jsem si uvědomil, že eh, tyto plánované přenesené prostředky by se daly použít na některé naléhavé či nečekané události využití takových rezerv pak umožňuje určitou flexibilitu těmto agenturám, tak aby eh, mohly tyto agentury přijímat eh, opatření za určitých naléhavých opatření. Musíme však vyvážit potenciální konflikt zájmů, který vyvstává se, z rostoucích vazeb mezi agenturami a z finanční eh, závislosti. To znamená, musíme to nastavit správně a musíme monitorovat vztahy mezi agenturami a těmi průmyslovými odvětvími a dalšími odvětvími, kteří eh, platí ty poplatky. Takže je tu celá řada eh, otazníků, na které snad dostaneme i odpovědi. Já se skutečně nesmírně těším na dnešní eh, dopoledne. Otázky typu, kdo stanoví poplatky, jakým způsobem jsou vypočítávány, je to na základě finančních nařízení, mělo by to tak být, kdo si ponechá ty přebytky získané z, po, eh, z prostředků z poplatku a co eh, může a co naopak nemůže být eh, použito, na co nemohou tyto přebytky být využity, mají se vracet do evropského rozpočtu, kolik by, nakolik by měly být podrobeny tyto samofinancované agentury procesu absolutoria Měli bychom samofinancované agentury podrobovat například stejným eh, škrtům, pokud jde o personální stavy, vzhledem k tomu, že oni mají vlastní zdroje, vlastní prostředky, které nejsou z evropského rozpočtu. A já vím, že mnoho agentur, zvláště těch, které jsou financovány z evropského rozpočtu, si stěžují, že musí nejenom krátit eh, své personální stavy o 5%, ale ještě přispívat eh, Eh, k, to, k tomu, eh, eh, k té společné rezervě pro realokaci pracovníků. A takže to je celá řada různých otázek, které máme potenciálně na pořadu dnešního dne. Nevím, zda se nám podaří dostat odpovědi na všechny, ale bylo by rozhodně skvělé se pokusit zjednat si jasno aspoň v některých z nich, tak aby abychom mohli tyto eh, výstupy pak využít pro budoucí rozhodování. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Spolupředsedkyně už eh, dorazila, takže paní Holmer, máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já eh, jenom předznamenám několik věcí. Dlouhá léta už o tom vedeme debatu s komisí rozhovorech s agenturami eh, se vždycky dostane najevo, že je částečně eh, velice eh, obtížné s tím technokratickým způsobem, který parlament neustále kritizuje, přenasazovat ty prostředky. My se k tomu stavíme velice kriticky. Ten projekt Azi vítám a myslím si, že je velmi důležitý a je tady jedna důležitá tendence. Abychom se vždycky nezaměřovali jenom na poplatky. U některých agentur eh, jde o to, že malé a střední podniky eh, nemají to tak snadné zaplatit ty poplatky. A ty mechanismy, než eh, se dostaneme ke změně struktury poplatku, podle mého názoru nejsou dostatečně rychlé a flexibilní, ani přiměřené situaci jednotlivých agentur. Model EASY si myslím, že je pozitivní v tom, že krátkodobě umožňuje nebo vyhovuje výkyvům personálním, které si vyžaduje legislativa prostě eh, někdy přijde nová technologie eh, a s ní spousta nových žádostí a o rok později je zase méně žádostí, protože ta pracovní situace se potom eh, výrazně uklidní a není tolik těch žádostí. Takže aby tady byly, mohly být flexibilní, to je velice pozitivní, i když tady musíme mít na paměti i poplatky a jejich příslušný vývoj. Ty eh, poplatky samozřejmě můžou být eh, nebo umožnit reagovat na eh, neočekávanou poptávku. Pan Gajer uvádí příklad, kdy u SE bylo třeba zpracovat 1500 návrhů a komise původně pracovala se dvěma sty takže tam bylo tolik lidí na 200 návrhů a najednou jich tam mělo bylo být 1500. Jak na to reagovat? Myslím si, eh, že to vyžaduje větší flexibilitu, než eh, strukturně v tuto chvíli je možné a k dispozici. U eh, samofinancovaných agentur kolega Gajer dále říká, jak je důležitá nezávislost. Je možné, aby eh, žadatelé eh, měli prostřednictvím poplatků vliv na agentury. Čili u debaty u EFSA jsme vedli už intenzivní debatu o tom, jak eh, mohou ovlivňovat žadatelé agentury, protože oni významně přispívají k přežití agentury. To je podstatná otázka. Pilotní projekt EASA e říká kolega Gajer, je tady dobrým východiskem a jeho výsledky jsou, os, jsou uspokojivé, s tím osobně souhlasím. Projekt za nelze ovšem automaticky promítnout i na ostatní. Co je, co je dobré pro EASu, nemusí být dobré pro ESu nebo pro EK. Každopádně je třeba přihlížet k individuálním možnostem jak eh, nastavit danou agenturu. To si myslím, že je velice podstatné. Osobně k tomu dodám ještě jednu věc. Když jsou eh, agentury plně financovány, tak myslím, že ty peníze, které mají, prostě eh, nezmizejí v obecném rozpočtu. Buď se eh, sníží poplatky, aby ta agentura vydělávala tolik, a nebo se najde vhodný model, jak ulevit jiným agenturám třeba. Ale eh, schovávat si peníze, tak jako má eh, agentura pro známková práva, tak to prostě není úplně vhodné. Takže Musíme hledat eh, flexibilnější, lepší instrumenty pro danou situaci, pro danou, eh, pro danou agenturu a eh, podle toho také sledovat ty poplatky. Děkuji. Tak to je opravdu věcné téma a prvním řečníkem bude pan Preza za Evropskou komisi. Thank you. Um... Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také mm, panu zpravodaji Vonovi a paní Holmajer. Já bych v dnešní prezentaci chtěl ukázat celé panoráma, mm, o jehož prvcích už jsme hovořili. A chtěl bych se zaměřit na dva eh, hlavní aspekty. A to je dohled a zdroje. Eh, jsou to tedy dvě hlavní témata, za prvé, jak se eh, jaké prostředky dostávají decentralizované agentury a eh, také jejich eh, zaměstnanci, tedy jak to vypadá s tabulkovými místy. A je tu mm, cíl pro parlament radu, na kterém se shodly instituce, že za tohoto plánovacího období eh, to bude snižování eh, počtu zaměstnanců o 5%, což platí i pro decentralizované agentury. A za druhé je tu legitimní eh, požadavek, o kterém již hovořili předřečníci, a to je, že agentury, které jsou financovány z evropského rozpočtu, musí také reagovat na situaci Eh, požadavků na trhu, musí měnit například eh, své jsou eh, náplň práce a objem práce podle požadavků trhu. Nejdříve tedy o agenturách, které jsou placeny z poplatků, financovány z poplatků. Jsou mezi nimi různé rozdíly. Celkem se jedná o osm agentur, které jsou financovány buď částečně nebo zcela z poplatků. A Máme tři decentralizované agentury, které jsou částečně eh, samofinancované průmyslem. A to je Evropská agentura pro léčiva, eh, pro bezpečnost eh, letecké přepravy a pro chemické látky. Hm, ta agentura pro chemické látky má několik různých částí. Pak je tu druhá skupina těchto agentur, které jsou financovány z poplatků, tedy částečně jsou samofinancovány a ty jsou financovány tedy částečně z rozpočtu a částečně od e, členských států. To jsou dohledové orgány, což je EBA, ESMA a EIOPA. E a na závěr máme dvě agentury, které jsou plně financovány e, průmyslem, tedy poplatky z daných odvětví a e, to je Úřad pro duševní vlastnictví, EUIPO, původně se nazýval OHIM, a také Evropský úřad e, pro e, druhy rostlin. Je tu několik různých druhů nebo typů financování, jsou to různí aktéři, kteří přispívají do těchto agentur. Jak se zachází s tímto eh, příspěvkem eh, scházejícím z poplatku? Je tu několik eh, hlavních modelů, konkrétně dva. Eh, některé agentury eh, využívají společně všechny tyto různé druhy příjmů, tedy nerozlišují mezi nimi ve svém rozpočtu. Je to takový všeobecný příjem peněz, který používají tyto agentury podle druhého modelu pak agentury rozlišují mezi zdroji na různé činnosti a příspěvky, tedy z poplatků, e, jdou e, na e, aktivity, které jsou odlišeny od činností, které jsou financovány z EU. Jsou tu tady různé rozdíly a musíme říci, že ten ten, ten model mm, společného celkového příjmu eh, přináší sebou méně administrativní práce, je to tedy nižší administrativní zátěž pro agentury a také snižuje tento obecný mm, model ehm, objev nějakých větších rezerv eh, které by se daly využít jen pro specifickou část činnosti a byly by takto vyznačeny v rozpočtu. Také, když dojde k přebytku eh, v ročním rozpočtu takovéto agentury, mohou jej převést do dalšího eh, roku a u některých agentur došlo takto k výraznému e, přebytku, což je charakteristickým rysem některých z těchto agentur, které využívají ty vyznačené prostředky, protože je rozlišují. Jak to vypadá se, s lidskými zdroji? Um, Vývoj tabulkových míst. Mám na mysli konkrétně počet tabulkových míst, tak jak jsou eh, povolena eh, pro každou z jednotlivých agentur. Na tomto grafu vidíte vývoj od roku 2007 do roku 2017, tedy do současnosti. Je z něj patrné, že do roku 2013 docházelo k jasnému eh, nárůstu počtu zaměstnanců, což bylo částečně způsobeno i tím, že počet agentur narůstal um, od roku 2010 zejména, kdy vznikly tři dohledové finanční orgány. Takže tady není nic překvapivého na tom vývoji. Od roku 2013 a poté um, na základě dohody mezi rozpočtovými orgány EU, e, zaměřen na snížení celkového počtu zaměstnanců ve všech orgánech, e, včetně agentur. Vidíme, že se počet e, mírně snižuje. A tedy trend se změnil. mohli bychom říci, že úzce souvisí eh, s rozpočtovým dohledem nad agenturami a eh, také eh, s povoleným počtem zaměstnanců. Možná si vzpomenete, že v roce 2013 komise předložila sdělení, ve kterém hovořila o mm, plánování počtu zaměstnanců v jednotlivých agenturách, i tedy celkovém počtu zaměstnanců v agenturách, což vedlo e, k cíli snížit počet zaměstnanců o 5 celkově. Na základě jednotlivých e, rozhodnutí při tvorbě rozpočtu každoročně e, došlo k drobným rozdílům při plánování rozpočtu Rada a parlament se rozhodli, že ehm, e, bude zapotřebí někde více zaměstnanců, takže došlo k určitému odlišení eh, od eh, toho původního plánu při povolování každoročního rozpočtu mezi lety 2013 a 2017. Došlo tedy ke snížení o 1,8 což je méně, než byl ten kýžený cíl. Nicméně je to stále ještě změna ve vývoji ehm, té tendence v počtu zaměstnanců. A nyní k tématu, o kterém hovořil pan Von také a také paní Holmajer. Co si počít, když dojde ke změnám poptávky na trhu? Vidíme a viděli jsme, že u těch agentů, které jsou placeny z poplatků, v každé té agentuře to může být jiné, záleží na tom, jak se vyvíjí trh. A v rámci meziinstitucionální pracovní skupiny pro agentury byla vedena diskuze eh, ohledně toho, že bude zapotřebí diferencovaně přistupovat k jednotlivým agenturám a začalo se pilotním projektem Eh, který se vztahoval k EASE. E. Tento pilotní případ se zaměřoval na identifikaci relevantních ukazatelů, pracovního objemu a výkonu, eh, aby bylo možné dojít k závěru, Eh, který umožní zhodnocení, zda je zapotřebí a jakým způsobem je zapotřebí měnit počet eh, zaměstnanců. Víme, že dochází určité fluktuace také na trhu eh, ohledně poptávky. Bylo zapotřebí také hm, se zaměřit na to, zda stávající úroveň poplatků je hm, správně nastavená. A došli jsme tedy hm, k tomu, že mm, předpokladu, že tedy byla tato úroveň správně nastavená. E, pak e, jsme se zabývali kontrolním mechanismem, aby zde byly e, ukazatele, které budou důvěryhodné a mohou být využity tedy v tomto smyslu. Tyto ukazatele nám měly umožnit při přípravě autorizačního procesu při e, tvorbě rozpočtu, abychom uspůsobili úroveň zdrojů i lidských zdrojů v agenturách, e, abychom mohli takto reagovat na měnící se poptávku. Jak ta práce vypadala v tom pilotním e, případě, tak jak byl mm, zpracován, jsme viděli, že zde byl tedy předpoklad, že mm, Ukazatele eh, pracovní náplně se mění, fluktuje v rámci 2% eh, nahoru a dolů eh, kolem té střední hodnoty, což podle nás byl tedy běžný průběh, který nevyžaduje žádné změny v počtu zaměstnanců. Tyto ukazatele pokud by eh, přesáhly 2% eh, nahoru nebo dolů o té střední hodnoty, eh, tak by nás to vedlo k tomu, že je zapotřebí změnit počet zaměstnanců. Nejdříve jsme si to otestovali v roce 2017 na rozpočtu na rok 2017 a vedlo to k závěru, že místo toho, abychom snižovali počet zaměstnanců agentury EASA, že jej ponecháme víceméně stabilizovaný za pomoci těchto ukazatelů. Tento pilotní případ byl prodiskutován na meziinstitucionální pracovní skupině ze strany eh, parlamentu toto bylo pozbudivě přijato ze strany eh, rady. Je tu, jakýsi, je tu jakási skepse ohledně využití takovéhoto e, ukazatele e, normativního rázu e, pro alokaci lidských zdrojů a tedy také finančních prostředků. A my se budeme snažit tedy vyhovět tlakům z obou stran. A z toho také vyplývají e, otázky k dalším diskuzím, jak už o tom se zmiňovali e, předřečníci. Instituce mají zodpovědnost, parlament, rada i komise mají zodpovědnost za správnou vyváženost celkového dohledu nad využíváním zdrojů pro agentury a e, ta kvalita práce by měla mít jasný dohled a mohou instituce odhlednout o té povinnosti eh, dohledu eh, nad eh, agenturami, které jsou placeny z poplatků ehm, oproti těm, které jsou tedy ehm, financovány z prostředků EU. Po desetiletí jsme viděli, že agentury přispívají k virtuálnímu penzijnímu eh, fondu, ale co se týče rozpočtového eh, dohledu, by eh, toto nemělo být opomíněno. A otázka zdá poplatky reprezentují správný náklad na mm, poskytované služby trhu. Tam si myslím, že by bylo obtížné odhlédnout od té povinnosti dohledu, protože o tom můžeme diskutovat e, dál, že jsou agentury, které nemají e, přebytky. A tady e, skončím a ponechám dále prostor. Mnohokrát děkuji, pane Prezo, za tento první Eh, přehled. Eh, teď jsem se dověděla, že je tady také eh, zastoupen účetní dvůr, takže jsem velice ráda. A teď dám slovo panu Espanolimu, poradci v Evropském orgánu pro potravinovou bezpečnost EFSA. Máte slovo. Thank you for, for... Děkuji. Děkuji za pozvání na tento významný workshop. Jsme rádi, že se můžeme účastnit prostřednictvím sítě agentur. My předsedáme této síti za eh, letošní rok a navzdory skutečnosti, že řečník se odmlčel, This is to move forward. Yes. Okay. Um, in, in this, this workshop is, is, uh... Takže tento workshop se zabývá zejména agenturami financovanými z poplatků, ale eh, z agentury 45 a pouze eh, relativ, zanedbatelná část z nich je financovaná z poplatku. Ovšem z hlediska procent máme 38 tabulkových míst um, právě v těch, v těch, kteří jsou placení poplatky. Je to také záležitost, která je relevantní pro síť jako e, e, takovou. Protože kromě otázek, které přímo souvisí s e, řízením poplatku, tak jsou tu ještě další e, otázky řízení zdrojů, které jsou všem agenturám společné. Také dlužno podotknout, jak už bylo zmíněno, že otázka poplatků a otázky alternativních zdrojů financování v budoucnu budou mít stále větší a větší dopad na více a více agentur v té či oné formě. A my jakožto síť jsme pochopitelně ochotní s našimi členy diskutovat o tom, jak by tyto alternativní zdroje financování mohly být do budoucna zavedeny a e, použity. Když se bavíme o poplacích agenturám a otázkách, které položil můj předchůdce, tak jde o to, jak nastavit správnou rovnováhu, jak uplatňovat pravidla, jak eh, dát také agenturám flexibilitu, aby mohli odpovídajícím způsobem vykonávat svou činnost, své funkce. Je to relevantní eh, ty otázky ohle, ohle, kolem poplatků i pro jiné agentury. Takže v určitých případech a v určitých ohledech by se daly tyto principy rozšířit i na další agentury. Má prezentace se zabývá tou perspektivou sítě, to znamená, budu se na to dívat z, z toho eh, obecnějšího hlediska, z hlediska určitých věcí, ke kterým došlo v minulosti a jak vnímáme ideálně budoucí vývoj z hlediska vývoje zdrojů a zprávy agentur. Pokud se podíváme na to, co se dělo od roku 2012, tak 2012 je takový, takové východisko, takový eh, startovní bod té cestovní mapy. Je to také po vytvoření těch eh, posledních agentur, kdy se počet agentur víceméně stabilizoval. A v uplynulých pěti letech pak ty hlavní hybné síly řízení agentur a jejich zprávy byl takzvaný společný přístup, opatření cestovní mapy a e, diskuze o víceletém finančním rámci, rozhodnutí o krácení pracovních e, míst, rozpočtové otázky a tak dále, což bylo zmíněno eh, od roku 2013. Takže to jsou ty zásadní trendy, které udávaly um, tempo vývoje eh, agentur. Vidíte, že 99,7 všech opatření bylo buď započato či dokonce implementováno. Jsou tu některé velmi pozitivní výstupy, to znamená roste transparentnost a odpovědnost, e, stejně jako ucelenost a koordinace mezi agenturami, spolupráce rovněž narostla podstatným způsobem a to je velice pozitivní. Pokud přihledneme k té negativní stránce, abych tak řekl, zvyšuje se správní zátěž, to již bylo několikrát zmíněno, také došlo k určitému posunu koordinační zátěže na samotnou síť, a v tomto kontextu jsme rádi, že nedávná zpráva eh, absolutoria za rok 2015, horizontální zpráva o agenturách, připouští, že je potřeba, aby ta koordinační jednotka, která má teď eh, stálý sekretariát, aby měla více zaměstnanců, aby síť byla schopná zvládnout um, pracovní zátěž z dalších evropských institucí a účinně koordinovat práci všech agentur. Objevily se i další problémy související s komplexností a nedostatkem flexibility um, a s některými personálními otázkami, přesun nákladů, zejména na externí audit a také možná přehnané zaměření na některé otázky eh, společného plnění, otázka těch eh, přenesených částek a tak dále. Pokud se teď podíváme na další hlavní hybný faktor, který hrál roli u agentur v uplynulých pěti letech, tak je to právě ta otázka eh, personálních škrtů, což je něco, co se dělo napříč všemi agenturami. Výsledek je celkově pozitivní, protože agentury prokázaly, že byly schopny dokonce překročit těch 5% a blíží se 10% snížení zaměstnanců navzdory ehm, našemu eh, odporu eh, vůči eh, tomu konceptu přesouvání pracovních sil. Navzdory tomu, tak to snižování a tyto, ty, ty plány se již opravdu blíží deseti, eh, ča, té částce 10%. Samozřejmě byly z toho i některé pozitivní výsledky tím, že to eh, přimělo agentury hledat eh, určité metody spolupráce a společného využívání zdrojů. Jde o to vnímat, nakolik agentury pokročily, pokud jde o přístupy k vlastnímu řízení a zprávě. Pokud jde ovšem o negativní eh, stránky, tak eh, došlo k tomu, že často je potřeba vlastně dělat určité negativní priority, které ne, nesouvisí nutně se strategickými eh, politickými cíly. Byly tu určité strategické, taktické spíš než strategické přístupy k účinnosti a také otázka outsourcingu a e, nejistého prekérního zaměstnání, to znamená zaměstnání e, pouze e, na dobu určitou, na kratší, krátkodobější smlouvy a tak dále. Ehm, také to vyvolalo určité velice polarizované názorové postoje v rámci rozpočtové rozpravy na úrovni mm, evropských institucí, Ehm, a my samozřejmě jakožto účastníci jsme si říkali, že by bylo dobré možná nastolit trošku vstřícnější klima této diskuze. Jak vnímáme ideální budoucí vývoj? Jakou máme vizi? Jsou to určité opěrné body, které vnímáme jako vysoce relevantní a které by eh, mohly sloužit jako určité zřetele eh, dalšího formování rozpočtové politiky. je postupně sdílení služeb a eh, kapacit. To je právě to, o čem je ta síť a to, že agentury jsou schopny spolupracovat, už se hodně podařilo a mnohem více je, se, je v, v, ve fázi plánování. Máme velice zajímavý takový katalog služeb a Eh, určitých funkcionalit eh, agentur, které mezi sebou agentury sdílejí. Jak říkám, je to rozsáhlý eh, seznam. Máme dobré zkušenosti se združováním takových zdrojů, jako například v případě určitých katastrofických situací, ehm, rovněž v oblasti zakázek ehm, to všechno je zdrojem značných eh, úspor. A ehm, samozřejmě, že to děláme mezi agenturami, ale jsme otevření eh, využití těchto přístupů i s komisí, protože eh, můžeme všichni získat, zejména ze strany tedy agentur, které jsou flexibilní, pružné a které mohou snadno využívat určité inovativní způsoby řešení, a komise, která je možná trošku pomalejší, protože je veliká, ale zároveň má určitý, eh, určitou eh, jak si tu eh, kritickou masu, kdy, kdy pak ty úspory mohou být mnohem větší v takové spolupráce. My ehm, se zabýváme mnoha různými novými oblastmi sdílení služeb a kapacit mezi agenturami v oblasti IT, kdy se snažíme opět eh, združovat eh, tyto kapacity a i v oblasti lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů eh, na společné úrovni může být velkým zdrojem úspor. A dokonce i v některých jádrových aktivitách. Třeba z EFSA která se zabývá tedy vědou, může spolupracovat s mnohou dalších eh, agentur, které také často mají přesahy do, eh, eh, do vědecké výzkumné oblasti. Takže tohle je takový náznak toho, jak si představujeme budoucnost. Pokud se podíváme ještě na další oblast, kde fungujeme jako síť, tak to je zaměření na výkonnost, na výsledky, to je rozpočet zaměřený na, zaměřený na, založený na výsledcích, a to, že agentury jsou malé a pružné, flexibilní, jsou eh, schopny eh, řídit eh, všechny ty výzvy spojené s jejich provozem, tak ehm, v souvislosti s tím chci říci, že letos je naším cílem vypracovat takový zralostní model, kdy všechny agentury mohou identifikovat ty nezbytné kapacity, a potenciální dopady přesunu od řízení rozpočtu na základě činnosti a vstupů směrem k rozpočtu založeném na výstupech, výsledcích a dopadu. Čili tady jde o to, abychom definovali procesy, výkonnostní ukazatele, které budou součástí společného katalogu a také, abychom eh, zvážili, jak provádět hodnocení ex ante. To všechno je práce, která postupuje, probíhá a nesmírně nás těší, že další mm, instituce se eh, na tom podílí. Chtě, chceme také jednoznačně vyslat signál, že agentury jsou připraveny eh, začít s pilotním projektem Eh, rozpočtu založeném eh, na výsledcích na eh, instituční úrovni. Jde o to, abychom se přesunuli od přístupu založeném na počtu míst a skutečně přešli k těm výsledkům. A ty, to krácení míst ukazuje, že skutečně je, je to těžko, je, je poměrně těžké to ustát, ta, ta eh, eh, určitá nepružnost tohoto systému. A ehm, jinak samozřejmě jsou tu kolegové z, z dalších agentur, ehm, kteří se k tomu budou moci vyjádřit za CPVO a EASY. my jakožto síť nemáme eh, ke všem úplně jasnou pozici, ale jsme eh, samozřejmě otevřeni. Další součástí vize budoucnosti je jedna věc, která byla zmíněna v zprávě k absolutoriu za rok 2015 posledního týdne, a to je eh, sektorový tematický přístup. Ten se již stal realitou v mnoha případech. Máme združení skupiny agentur, které se zabývají stejnými tématy, které spolupracují mezi sebou. A samozřejmě, že je tu určitá e, logika v tom, aby i e, řízení zdrojů se řídilo tímto tematickým přístupem, abychom hledali možnosti spolupráce v těch oblastech, e, které dělají agentury společně a abychom přihlíželi k širšímu strategickému rámci. Takže tento tematický přístup by měl být implementován při eh, implementaci rozpočtu a eh, mělo by k tomu být přihlednuto i při udělování eh, rozhodnutí o absolutoriu. Ehm, čili zabýváme se možným postupem i v této oblasti. Jednoduchá a pružná pravidla v personální oblasti, to už jsme zmínili, jsou tu určité nepružnosti eh, zatím, a, ale i zde můžeme konstatovat, že dochází k pokroku a k velice plodné diskuzi eh, v kontextu finančního eh, nařízení. A myslíme si, že i ty přetrvávající problémy v této oblasti by se daly vyřešit. Jinak samozřejmě otázka míst, otázka personální, tam nedochází k zatím k žádnému přeskumu, ale Eh, my jsme pochopitelně otevřeni dalšímu postupu diskuze, eh, abychom mohli přihlédnout ke specifickým vlastnostem agentur a možná přistoupit k určitým výjimkám z, eh, z platných pravidel. Tohle všechno je dokladem toho, že postupujeme k ideálnímu klimatu spolupráce a důvěry mezi institucemi, což by v budoucnu mělo vést k tomu, že bychom hovořili společnou řečí, že bychom vedli transparentní dialog založený na eh, společné účasti. A kdyby agentury a síť byla vnímána jako eh, důvěryhodný eh, partner při stanovování rozpočtových alokací a že bychom o tom mohli rozhodovat v atmosféře důvěry a spolupráce, kde bychom ustoupili od taktických kroků směrem k tomu strategickému zaměření. Takže to je mé přání, pokud jde o budoucnost. Děkuji vám za pozornost. Vielen herzlichen Dank. Já vám mnohokrát děkuji za ten přehled, výhledy do budoucna, až vize. A tímto dám slovo dalšímu eh, řečníkovi, kterým je profesorka Ellen Foss, vedoucí partnerka projektu eh, reprezentující akademickou výzkumnou síť eh, agenturizace exekutivy EU, stručně TARN. Paní profesorko Foss, máte slovo. Mimo mikrofon. Thank you. Well, uh, that's in fact, uh, uh, Děkuji vám. Ano, tohle je termín, který se používá v literatuře, kdy exekutiva stále více k výkonu těch, té své výkonné moci používá agentury. Čili je to dobře známý termín z literatury. A dnes, myslím, eh, můžeme bezpečně říci, že agenturizace, a říkám se, jak se to přeloží do jiných jazyků, eh, se eh, stává charakteristikou evropské exekutivy. Ta naše akademická síť TARN studuje tento fenomén a já bych vám ráda poděkovala za pozvánku na tuto akci, abych vám něco řekla o té naší síti, o té akademické výzkumné síti která studuje ty agentury a potom vám eh, řeknu něco k eh, vlastní debatě eh, jako podklad pro absolutorium. Ta agentura Žána Moneta je spolufinancována z EU a z programu Žána Moneta. A jedná se tedy o výzkumný program který eh, se zaměřuje na agenturizaci v nadnárodním prostředí. Máme devět akademických partnerů celé Evropské unie. Jsou tam renovovaní i mladí akademici z různých eh, oblastí a sdílíme tam eh, poznatky z různých oblastí politické dokumenty a informace o praktickém fungování evropských agentur. TARN má dvojí misi jeho cílem je naplnit eh, dvě stávající mezery výzkumu agentur. Za prvé eh, prosazení eh, multidisciplinárního výzkumu k těm evropským agenturám a orgánům, které se podobají agenturám a podpořit dialog mezi eh, akademiky a praktiky, který je potřebný k eh, demokratizaci EU eh, jak ve vědě, tak v praxi. Tarn je odhodlán podporovat dialog mezi akademiky, tvůrci politiky, státními úředníky a dalšími zainteresovanými stranami k výměně informací o tématech evropských agentur. Vyměňujeme si informace mezi praktiky a akademiky eh, na různých kulatých stolech. Tam se zaměřuje na čtyři témata eh, ve svém multidisciplinárním výzkumu. První se týká konceptualizace agenturizace, exek, agenturizace exekutivy EU. Například jsme eh, vytvořili koncepci agentur, co by zprostředkovatelů. Zprostředkovatelů mezi členskými státy a institucemi vzhledem k jejich hybridní povaze. Druhé téma se týká ústavnosti, pravomocí a legitimity eh, evropských agentur. V této oblasti výzkumu jsme eh, narazili na potřebu eh, další konstitucionalizace agentur v evropských smlouvách. Také jsme vytvořili doktrínu Marony 2.0, eh, to je eh, pojmenováno podle eh, rozhodnutí Soudního dvora o delegaci pravomocí agenturám Třetí téma, kterému se e, věnujeme ve studiu, je mezinárodní rozměr e, činnosti agentur. E, jsme svědky rozšiřujícího se trendu fungování agentur na globální úrovni. Tady rozvineme a na tom ještě pracujeme myšlenky k přesné povaze evropských agentur na mezinárodní úrovni a budeme zkoumat to, jak fungovají na globální úrovni jak fungují na globální úrovni. Čtvrté téma je eh, efektivita fungování agentur. Vzhledem k rozmanitosti agentur je tady jedna společná otázka. Jak je nejlépe zorganizovat, abychom zajistili optimální efektivitu? Eh, otázka efektivity a hospodárnosti eh, se eh, netýká jenom praktické jejich schopnosti naplňovat svoji, své úkoly, ale i praktické hospodaření, jednání s národními aktéry, personální obsazení a také struktura správného řízení a zprávy. TARN publikuje pracovní dokumenty, pořádá konference a semináře a na nich se účastní eh, v příslušní akademici, eh, který projednávají eh, tato témata. V Berlíně, Paříže, Florenci, Maastrichtu, Oslu, Paříži, Římu a Vídni už jsme například měli takové akce. Na našich webových stránkách lze najít příslušné informace a odkazy na literaturu. Když už jsem vysvětlila poslání Tarnu, já jsem velice ráda, že jsem to tady mohla uvést, tak eh, se teď eh, zaměřím na demokratickou odpovědnost evropských agentur, zejména eh, na otázku procesu absolutoria pro plně financované nebo pro samofinancované agentury. Výzkum vědců Tarnu ukazuje potřebu eh, lepšího dohledu nad eh, těmito agenturami, nebo ještě lépe řečeno, potřebu eh, racionalizovat a zamyslet se znovu nad stávajícími mechanismy výkonu nebo dozoru nad těmito agenturami. Tím tady můžeme rozhodovat, tedy rozlišovat mezi politickou, manažerskou, administrativní, finanční a soudní odpovědností. Já můžu o tom později podrobněji pohovořit. Bez pochyby Evropský parlament zahrává důležitou úlohu v eh, zajišťování dohledu nad evropskými agenturami. V minulosti eh, používal eh, nástroj absolutoria k potrhování problematických otázek v těchto agenturách. Nezávislost zaměstnanců těch agentur EMA eh, e a EFSA eh, museli eh, řešit a vytvořit skutečnou politiku nezávislosti způsobu řešení střetu zájmu a problém otáčejících se dveří takzvaný na základě tohoto tlaku. Vzhledem k šíření agentur v institucionální krajině EU a obecné agenturizaci evropské exekutivy je důležité všechny agentury, ať už částečně eh, eh, nebo plně samofinancované, nebo plně financované z rozpočtu, eh, dozoru nebo dohledu. Vzhledem k tomu, že všechny se zahazují ke transparentnosti a EU obecně také, a aby se eh, prohloubila důvěra k evropskému rozhodování, ten nástroj absolutoria by mohl být vhodným eh, nástrojem, eh, na který by se vztahovali, který by se vztahoval na všechny evropské orgány veřejné, včetně agentur. Na základě toho by mohly být eh, posouzeny nebo přehodnoceny eh, stávající eh, dohledové mechanismy. TARN by mohl toto podložit příslušným akademickým výzkumem. V programu práce to máme na rok 2018 v TARNu. Také bychom mohli nabídnout platformu pro dialog o těchto otázkách mezi akademiky a praktiky. Děkuji vám za pozornost. Mnohokrát vám děkuji, paní profesorko Foss. za ten přehled, který se nám eh, umožnila, i eh, za to, že jste eh, zde řekla, že si myslíte, že plně financované a i částečně financované agentury by měly být vystaveny stejnému přeskumu a kontrole a nesmí se osamostatnit, jenom když se, i když se plně financují poplatky. To je, myslím, velice uh, sdílený názor v parlamentu. Dalším řečníkem je pan Martin Ekvat, uh, předseda odrůdového úřadu uh, společenství CPVO. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za uspořádání eh, této akce a za pozvání. Myslím, že je to výborná příležitost pro poslance Evropského parlamentu, aby eh, mohli takto diskutovat eh, s agenturami, zejména s těmi, které jsou placeny z poplatku. Jako CPVO jsme měli velice omezené eh, styky s Evropským parlamentem, eh, i proto, že Evropský parlament nepřijímá rozpočet eh, CPVO. A o absolutu se právě teď hovořilo. Od Lisabonské smlouvy ale se zabývá legislativou Evropský parlament, i tou, která se týká CPVO. Ehm, a proto Eh, jak už bylo zdůrazněno eh, předsednictvím eh, sítě agentur, CPVA je tedy jednou z těch agentur, které jsou buď plně nebo částečně placen z poplatku a před námi leží celá řada různých výzev a příležitostí pro další rozvíjení dynamických samofinancujících se organizací. Mám velice mm, krátký čas, proto se pokusím proběhnout eh, vše, co tedy CPV udělá. Absolutorium, eh, tam se jedná o tedy eh, o peníze, potom máme zprávu rezervy, lidské zdroje, technické záležitosti jako převody, finanční audit. Především CPVO, a mohu to říci s velkou hrdostí, řídíme eh, největší eh, eh, systém odrudového úřadu na světě. A my se financujeme sami, to znamená, že nedostáváme žádné prostředky z evropského rozpočtu a také musím říci, přispíváme k penzím a také poskytujeme další tedy eh, příspěvky do sociálního systému. Máme 80 milionový rozpočet, 1,6 milionů z něj se platí do eh, penzijního systému a dalších eh, sociálních systémů, tedy s nadějí, že z něj jednou patřiční lidé budou také čerpat. Z této perspektivy, tedy od vytvoření tohoto systému před 20 lety, jsme obdrželi 60 tisíc žádostí, Máme 26 eh, aktivních eh, případů otevřených. Každý rok přibližně máme 3,5 tisíce nových žádostí a platíme zhruba 40 tisíc, eh, mm, nebo posíláme každoročně 40 tisíc různých faktur a máme rozpočet 18 milionů rok 2016. Abych něco řekl o agentuře jako takové, někdy se ptáme na to, zda to je nejlepší způsob, jak implementovat evropské politiky, zda to je právě prostřednictvím agentur. A já myslím, že můžeme mm, velice rychle na, mm, od, reagovat na po, požadavky klientů, na jejich potřeby. Máme Eh, velice malý obrat eh, v zaměstnanci, tedy malou výměnu, jsou velice kompetentní a eh, jsme velice respektováni v celé naše poli působnosti. Navíc přispíváme tedy k efektivitě zpracování žádostí těch žadatelů používáme jeden jazyk, jeden proces a jeden druh rozhodování, což je velice efektivní pro eh, celé promyslové odvětví. Máme tedy méně administrativy pro eh, vnitrostátní orgány. Už se spolupracujeme s členskými státy na technické úrovni, eh, které, které poskytují technické detaily. A naše ceny jsou rozumné a poskytujeme za to ochranu. Co se týče řízení a e, absolutoria, tak e, důležitý, velice důležitý je pro všechny organizace silný e, dohled. U všech evropských orgánů je zapotřebí, aby se řídili jasnými a pevně danými pravidly, které mají základ ve zdravém finančním řízení a správě. A my jako CPVO se, nejenže se řídíme nařízeními, ale také eh, se musíme přizpůsobovat eh, potřebám klientů a eh, celého průmyslu, tak abychom jednali efektivně ve všech našich činnostech. Například přítomnost pěstitelů, chovatelů je významným příkladem toho, jak řídící orgán může fungovat. Evropský parlament reprezentuje zájem evropského daňového poplatníka při poskytování absolutoria u agentur, eh, protože my přispíváme tedy například k tomu penzijnímu fondu. Ale přítomnost eh, daného průmyslového odvětví podle této logiky při financování CPVO při schvalování rozpočtu a při absolutoriu, tedy jak se vynokládá tento rozpočet, je nejen e, oprávněná, ale mohlo by to být i vzorem pro další agentury. Absolutorium je prováděno na základě zprávy účetního dvora. A ti u nás tráví stejné množství času jako u jiných agentur, Eh, třeba, že jsem malá agentura, to znamená, že eh, my jsme tedy velice dobře kontrolovaná eh, agentura v Evropské unii. Chceme ještě povýsit, povýšit hm, spolupráci s Evropským parlamentem A v současném eh, postupu, které, který využíváme, velice úzce eh, kontrolujeme, jakým způsobem jsou využívány prostředky prostřednictvím zaměstnanců, které máme. Samozřejmě vy si přejete mít dole jako Evropský parlament a já vás mohu eh, ujistit, že pěstitelé, chovatele a orgány členských států sami velice úzce spolupracují. Co se týče rezervy v CPVO, Samozřejmě, že usilujeme o to, abychom měli vyvážený rozpočet. Ale protože naše činnost je založena na poptávce, je velice obtížné, eh, jak eh, ten rozpočet vyvážit, protože spíše se to daří eh, na víceleté úrovni než na jednoroční úrovni. Rezerva tedy není luxus, ale je to nezbytný nástroj k tomu, abychom byli schopni cash flow a platby zpracovat v době a použít v době, kdy je menší eh, nápad eh, požadavků a žádostí. CPVO má výhodu, že může eh, zpracovávat a řídit svoji rezervu podle procesu, který je poměrně flexibilní. Evropská komise se zabývá nařízením, eh, které bude mm, měnit poplatky a to nás tedy vedlo v posledních letech k tomu, abychom přešli od rezervy 12 milion eur do 500 eh, tisíc eur. Z toho je patrné tedy, že naše rezerva se ustavičně snižuje, nicméně navýšili jsme poplatky, protože už jsme se blížili ke kritické situaci v objemu rezervy. Takže my počítáme se rezervou a když se teď vrátím k tomu, co je možná nejdůležitější teď pro naši agenturu, jak už bylo zmíněno, síť agentur se shodla na tom, že se o 5 sníží počet zaměstnanců ehm, a je tu a víte, že z důvodů, které, které znáte, vznikla určitá opozice proti tomu dalšímu škrtu o 5 Těch dalších 5 je pro nás ještě více absurdní než ten původní požadavek, protože my eh, právně nemůžeme vyplatit peníze eh, z evropského rozpočtu, takže my nemůžeme dostat méně peněz, než, než jsme dostali. takže zda eh, budeme mít 100%, eh, 90% nebo kolik procent zaměstnanců, nemá to žádný dopad na rozpočet EU. Nemůžeme tedy říci, že je to z důvodu eh, mm, toho centrálního fondu pro převody, protože my k němu nemáme přístup. Potřebujeme tedy postupovat na základě odlišné analýzy. Možná můžete namítat, že nehledě na to, jak je agentura financována, eh, měla eh, by zajistit, že bude fungovat efektivně a tedy by měla škrtat počet eh, míst zaměstnanců. Já si myslím, že to je velice dobrý postup za předpoklady, že se trvá status quo, jenže ten my nemáme. My stejně jako další agentury jsme zažili nárůst poptávky Naši klienti jsou malé a střední podniky a mají jedno společné, stejně jako ty velké podniky, a eh, my musíme být velice obezřetní. Eh, při naše poslední schůzi s radou jsme slyšeli, že bychom neměli jít za 5% škrtů, že stačí tedy zaplnit těch 5% škrtů, ale tehdy s tím eh, náš průmysl tedy souhlasil, zástupci našeho průmyslu souhlasili. Teď se stáme eh, v situaci, kdy ti, kdo eh, financují CPVO, souhlasí s tím pětiprocentním škrtem a komise Nemohla ale z nějakých důvodů souhlasit a to si myslím, že neudržitelná situace, která má negativní dopad na to, jak můžeme eh, řídit eh, fungování eh, naší agentury. Možná, že to je zjednodušený výklad. Například státy jsou ochotné platit do Frontexu tak, aby bylo poskytnuto více lidských zdrojů. To dává smysl. Průmysl žádá více také od CPVO a jsou ochotni za to zaplatit, tyto zástupci průmyslu, ale rada a instituce eh, si myslí, že to logické není. Takže eh, Eh, velice budeme vítat, eh, když eh, v rámci pilotního projektu EASA se zjistilo, že zapotřebí definovat potřeby za, potřeby za využití mm, relevantních ukazatelů a musí tedy vzniknout nějaký mechanismus, který by byl šířeji eh, pojat, kde by se dalo diskutovat o administrativních eh, výdajích, o lidských zdrojích, abychom tedy mohli uspůsobovat eh, situaci skutečné potřebě. Nicméně neměli bychom čekat na výsledky pilotního projektu EASA nebo tedy pilotního případu EASA, protože vytvoření závěrů z tohoto pilotního případu by mohlo trvat celá léta. Co se týče eh, pracovního eh, nápadu, toho objemu práce, který máme, Vidíte zde na této tabulce, nebo možná to nevidíte, eh, ale mohu vám poskytnout následně ten materiál. Že tady jsou klíčové ukazatele CPVO ohledně nápadu pracovního objemu a tady vidíte také, jaké potřeby máme s ohledem na počet zaměstnanců. Vidíte, že je zde trvalý nárůst Nicméně počet zaměstnanců je víceméně stabilní nebo dokonce se snižoval. Nehledě na to, že uplatněme 40-hodinový týden oproti původní situaci, ale nemáme tedy více zaměstnanců. Výhoda tedy je v tom, že máme malou agenturu, eh, která je schopná eh, řešit eh, tuto politiku EU. Na druhé straně je tu administrativní zátěž a my jsme opravdu teď na hraně toho, co je e, ospravedlnitelné pro e, agenturu. Například my hovoříme s ohledem na CPVO o dalším e, škrtu dvou, tří míst ale každé toto počítání zaměstnanců musí probíhat ve všech jednotlivých úřadech a Evropský parlament a další instituce by se na to měly podívat s určitou perspektivou. Eh, prioritou komise by mělo být zajistit, eh, že že se bude eh, plnit um, um, ona, ono sdělení z roku 2013, ale že k tomu musí být také zohledněn pohled daného promyslového odvětví. Teď se nebudu zabývat z nedostatku času eh, převody finančních prostředků, o tom můžeme diskutovat později. Za finanční nařízení, které máme, eh, my se snažíme dodržovat to finanční nařízení ohledně rezervy, jak jen to je možné. A už jen pár tedy eh, sdělení na závěr. Velice vítáme eh, ten pilotní případ EASA, eh, e ale potřebovali bychom rychle vidět jeho výsledky a aplikovat je. Potřebujeme správným způsobem využívat nařízení, která zde jsou. To je důležité zejména pro malé agentury a správným způsobem z finančního hlediska řídit agentury. Děkuji za pozornost. Much for your very good report and... Děkuji za velmi dobrou a zajímavou prezentaci. Já chápu, že vás zajímá ten model EASA. My jsme mu za něj museli dlouho bojovat. Členské státy nebyly vždycky úplně nadšené. Ale doufám, že, ale myslím, že nakonec budou. Nakonec najdeme nějaké řešení. A ještě tu máme Žána Michela Masio z EASY, který vede eh, finanční ehm, nákupní eh, oddělení eh, agentury pro bezpečnost letectví. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste pozvala naši agenturu a dala nám možnost představit, co děláme a konkrétně, jak to řešíme z finančního hlediska. Ovšem, než začnu hovořit o finančních otázkách a otázkách zprávy, tak mi dovolte takový stručný přehled toho, co, co děláme. Fungujeme už 15 let. V Německu v Kolíně máme sídlo, máme další sídla v Bruselu, v Washingtonu, Montrealu a otevřeli jsme kancelář i v Singapuru. 800 eh, zaměstnanců, um, kteří jsou eh, v, tedy v, v Německu, většinou jsou to experti na letectví, a 32 eh, členských států, to je 28 členských států plus 4 další, které přispívají agentuře. Jaká je naše mise? Jistě, že všichni v tomto sále máme zájem na tom, aby byla zajištěna vysoká míra bezpečnosti evropských občanů a cestujících, jak těch, kdo eh, létají eh, jako cestující, tak eh, ti, kdo řídí ta letadla, která létají nad, pilotují ta letadla nad našimi hlavami. A je tu také důležitý aspekt ochrany životního prostředí. Na ten nesmíme zapomínat kromě zabezpečení bezpečnosti leteckého provozu poskytujeme také přímé služby tomuto odvětví, proto jsme eh, agenturou, která má smíšené financování eh, a to znamená, chceme eh, proces, který zjednodušuje život všem žadatelům i celému odvětví a chceme také napomáhat dotvoření jednotného leteckého trhu aby se usnadnilo to, jakým způsobem letecký promysl může fungovat. Je tu i další aspekt, který je součástí mise naší agentury, a to je práce na eh, rozvoji a spolupráci na mezinárodní úrovni, a to zejména s dalšími leteckými organizacemi a regulátory, jako je například eh, ICAO, Mezinárodní organizace pro eh, civilní letectví a orgány v dalších zemích. Je důležité poukázat na to, že EASA eh, nefunguje samostatně, izolovaně, ale na základě systému partnerství v těsné spolupráci s národními orgány, s členskými státy a s Evropskou unii. Je to tudíž systém, který postupně, eh, se postupně buduje, ale není to tak, že by EASA fungovala eh, izolovaně a samostatně. Podporujeme i širší spolupráci. Nyní se obraťme k rozpočtovým otázkám. Můžeme začít rozpočtem. Máme rozpočet 142 milionů eur ročně, plus minus, a, e, a ta financování je ze tří hlavních zdrojů. Za prvé, služby, které poskytujeme eh, odvětví, eh, za které prostě eh, si fakturujeme poplatky, což generuje zhruba 96 milionů eur ročně. Druhý aspekt, to je unijní regulační činnost financovaná z evropské dotace a příspěvku dalších členských států, což je kolem 39 milionů a dále již několik let máme rostoucí financování specifických projektů, te- mezinárodní technická spolupráce. A to, je, to jde skrz konkrétní finanční nástroje Evropské komise, například Pagoda, nebo ve výzkumu Horizont 2020 a tak dále. To znamená, že máme tři hlavní zdroje financování fáze. Jak je tento rozpočet zpravovan? Jak zmiňuje Evropská komise, uplatňujeme um, ten model založený na účelově vázaných příjmech kdy nařízení v článku 65 předpokládá, že poplatky jsou um, založené na uh, tady účelově vázaném příjmu. To je model, který uplatňujeme. Ten termín assigned revenue zní trochu technicky, ale je to v podstatě dost jednoduché. E, příjem z poplatku může být vyčleněn pouze na poskytování těch konkrétních průmyslových služeb. To je právě ten účel. Takže ti, kdo přispívají ty poplatky, musí vědět, že jejich peníze budou používány pouze na ty služby, které jsou pro ně. Není tu žádná, žádná kří, křížová dotace a nemůžeme směšovat ty různé kategorie aktivit a financování čili to, jak ten rozpočet vy, vynakládáme. Tento model předpokládá určitá omezení, ale zdá se to zvládnout. Jakým způsobem? Ehm, máme ehm, model nákladového účetnictví založený na mezinárodních eh, standardech, stejně jako velké firmy, je to založeno také na eh, implementaci SAP, kde, se, kde je zaručena, eh, zaručen soulad s účetními standardy, což je eh, kontrolováno Ernst Young, to znamená externím auditorem. Toto jasné oddělení je založeno na základním nařízení, ale vyplývá to také z jasného přání eh, leteckého odvětví. To znamená, oni chtějí, aby to, co zaplatí, bylo pak použito na eh, certifikační činnost, na osvědčování. A v důsledku toho přenášíme z roku na rok přebytky, které mohou vznikat ve dvou kategoriích činnosti. To jsou poplatky a pak ty přidělené fondy na projekty. A z toho pak vyplývá ten přebytek, který se vynakládá v příštích eh, letech, nebo který může sloužit k vyvážení potenciálních budoucích ztrát. Pokud jde o tu část dotace, tak tam ten přebytek je samozřejmě vrácen eh, Evropské komisi, ale to se týká pouze toho přebytku vzniklého eh, z dotace z evropského rozpočtu. To znamená, že máme poměrně eh, značné přenesené částky, je to ale součást rozpočtu, je to transparentní a lze to využít v nadcházejících letech. Ten systém je reprezentativní, protože ty fondy jsou skutečně přičleněny tomu správnému zdroju, zdroji, takže je to reprezentativní a vyžadujete určité očekávání transparentnosti ze strany všech eh, aktérů, včetně parlamentu, komise a leteckého odvětví. Ale je to komplexnější než ten takzvaný univerzální model, který zmiňovala komise. Proč je to komplexnější? Protože nemáme flexibilitu mezi těmi zdroji a musíme v průběhu roku e, správně řídit to rozdělení mezi těmi zdroji. A rozdělení podle toho nákladového účetního systému je dynamické, protože to vychází z reality, ne z plánování, ne z rozpočtu, ale z reality. To znamená, že když někdo si naplánuje pracovat v jedné z těch třech aktivit, a, ale pak e, něco dělá v jiné, tak ten systém to musí vzít v potaz. Takže to rozdělení mezi těmi aktivitami je založené na alokačních klíčích, které představují to, jakým, pak e, určují to, jak zaměstnanci e, na čem pracují. To znamená, je to trošku komplexnější z hlediska Evropské komise a diskuze s Evropskou komisí jsou někdy trošku náročnější právě proto, že musíme jasně vzít v potaz rozdělení mezi jednotlivými druhy činnostmi. Myslím, že dnes jsme měli, eh, letos jsme měli například ztrátu v té dotované části, ale to nemůžeme vyvážet, vyvážit po, z poplatku, pochopitelně. V podstatě musíme zohlednit tu ztrátu a, a přenést ji jako, ztrátu do příštího rozpočtu a ji v příštím roce. A jakákoliv významná investice, která ovlivní jiný zdroj financování, pak není příliš snad, tak snadná jako v tom univerzálním modelu, protože opět nemůžeme mus, přenášet mezi těmi jednotkami. Když máme třeba důležitou investici, která ovlivní eh, něco z té dotace, tak tam je to právě méně flexibilní než ta poplatková část. Tento rozpočet je tudíž spravován plně podle evropských pravidel a plně také eh, podporujeme účinnost, ten pilotní případ, eh, kdy jsme byli schopni poskytnout jasné indikátory k zátěži pracovní byli jsme schopni předvídat a přesně identifikovat pracovní zátěž agentury. Pracovali jsme v těsné spolupráci s průmyslovým odvětvím a nad rámec tohoto projektu jsme v EAZ také implementovali eh, tu eh, e, efektivitu těch procesů tak, abychom tedy eh, získali, pokud jde o účinnost, jak to zmínila také komise, v pilotním projektu je vlastně dvouprocentní marže a pouze když se překročí ty 2%, tak eh, začneme dostávat prostředky navíc. Z tohoto důvodu jsme zavedli eh, nové indikátory, nové eh, KPI, které jsme dis- prodiskutovali také s Evropskou komisí a se správní radou. V té druhé části tabulky vidíte, že agentura také zvýšila e, část zaměstnanců vyčleněnou na operační činnost. Je to agentura s velkou expertízou, 81% zaměstnanců se věnuje e, provozní činnosti a když e, se podíváte na benchmark zaměstnanců, kteří se zabývají neutrálními operacemi tak z legislativního hlediska, tak vidíte, že ten univerzální model, který tedy se říká, že představuje menší administrativní zátěž, ale nechám na vás, abyste posoudili ta čísla, která tady vidíte eh, z hlediska financování z různých zdrojů. Situace EASY je tudíž momentálně solidní z finančního hlediska ty naše finanční indikátory jsou vysoké, máme vysokou míru implementace, e, nejvyšší, blíží se 100%. A plně využíváme všechna statutární místa, což znamená, že EASA e, v podstatě rekrutovala všechna e, zaměstnance na všechny potřebné posty. Těším se na vaše otázky a rád na ně odpovím. Děkuji za pozornost. Já mnohokrát děkuji nejdříve. Myslím si, že eh, ten projekt EASY eh, opravdu eh, nás povzbuzuje k tomu, abychom agentury vnímali trochu jinak, pokud je o jejich financování a nastavení než před lety. A děkuji panu Prezovi z komise za odvahu pokusit se o model, který má šance do budoucna a který by potenciálně při eh, uplatnění na jiné agentury byl individualizován, ale může přesvědčit členské státy, protože ono nakonec eh, nejde o to, že by to bylo eh, rozpočtově nekontrolovatelné, ale bylo by to efektivní, přesnější, eh, pokud jde o rozpočtovou kontrolu, přizpůsobitelné eh, situaci na trhu a přesto by to byl ještě veřejný orgán. Zdá se mi, že eh, s tím jsme nalezli určitý způsob, který by nevyvolával děs a obavy všech ministrů financí. Takže za to vám děkuji, za ty Eh, přednášku a máme zde ještě nejvyšší finanční eh, strážce, a sice Evropský eh, účetní dvůr. Já vám mnohokrát děkuji, že jste přijeli a pana se bych se zeptala, jestli si chce vzít slovo, byla bych velice ráda. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě to téma, které máte eh, na stole, vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, hm, dnes během tohoto semináře je důležité pro Evropský účetní dvůr, eh, jakož i pro mě osobně, protože jsem zpravodajem pro zprávu o agenturách. Proto bylo nezbytné, abych se zúčastnil této akce. Nejsem připraven Eh, zde plně přispět k eh, konceptualizace agenturizace eh, exekutivy EU. Ale mám tady několik poznámek, které by mohly být užitečné ve vaší debatě. Předznamenám, nebo tady zastupuji účetní dvůr, že máme velice eh, silný, ale omezený mandát. Takže já zde budu hovořit eh, to, eh, co se, co se výlučně týká perspektivy řádného hospodaření. Pokud je o politický pohled, to znamená výběr vhodného modelu, to je úkol pro zákonodárce, pro vás, vážení poslanci. Ale z hlediska řádného hospodaření, ta první věc, kterou je třeba udělat, je nějakým způsobem systematizovat agentury, které jsou částečně nebo plně samofinancované. Já jsem si vytvořil seznam deseti agentur, není to těch osm, jak říkala komise. Mám tam o dvě víc. A u deseti agentur, které jsou alespoň částečně financované eh, členskými státy nebo podniky, se mohl nalézt alespoň šest různých modelů financování. U deseti agentur šest modelů. Takže eh, financ- modely financování jsou rozmanité a agentury též. A ta rozmanitost je veliká. Je to dáno tím, že všechny agentury, nebo každá agentura byla vytvořena pro eh, velmi specifický účel k nějaké konkrétní evropské politice. Podařilo se mi nalézt jenom dvě agentury, které mi zdá, že se eh, financují nějak podobně. Je to EU IPO a CPVO. Nicméně i tam uh, se eh, řeší odlišné problémy. A je třeba k ním přistupovat odlišně. Další věc je, že žádná agentura nemá čistý model financování. Není tedy žádná agentura, která by byla financována čistě, z mimo rozpočtových zdrojů, ne tedy z eh, zdrojů EU. Máme tady eh, ovšem penzijní otázky. Jak už komise eh, poukázala na to, máme tady další sociální záruky, jako evropské školy. A když začnete počítat, náklady plánovat financování a, a podle toho vypočítávat eh, poplatky od podniku, tak to nikdy nebude čisté. Je to složité, nesležuji, nestěžuji si, ale ale eh, ty zdánlivě samofinancované agentury eh, kontroluje Evropský účetní dvůr, který je financovaný z evropského rozpočtu. A to oni považují za dobrý model, já s tím souhlasím. Je to povinnost podle eh, smlouvy pro účetní dvůr, ale je také racionální, abychom my byli odpovědní nakonec tedy za eh, kontrolu a eh, za oznámení výsledku této kontroly u všech agentur. Takže navzdory rozmanitosti těch modelů podnikání u agentur, všechny ty agentury patří eh, do evropských institucí a to určuje eh, určitý přístup, jak politický, tak eh, přístup k, jejím, k jejich řádnému hospodaření finančnímu. Rád bych zdůraznil čtyři konkrétní zásady. Za prvé, Vzhledem k různým eh, způsobům fungování agentur, myslím, že je třeba správně eh, nastavit eh, stimuly pro ty agentury. Pokud si někdo představuje, že je dobrým stimulem vydávat příliš peněz na to, aby se vyčerpaly vytvořené extra rezervy z nějakého důvodu, tak to není v eh, souladu s principem řádného hospodaření. A mohlo by to mít také politické důsledky, pokud evropští občané uvidí, že nějaký evropský orgán z tohoto evropského systému začne eh, plítvat penězi, tak to může mít eh, horší eh, důsledky, než eh, to, že se ty peníze vynaložili v první řadě. Druhá věc je transparentnost. Transparentnost je zásada, kterou, myslím, bychom měli a mohli do ní investovat veřejné peníze. Jsou to náklady, ale stojí to za to. Z toho právě uvedeného důvodu kvůli evropským občanům a podnikům. Třetí věc, kterou je také třeba a zajistit z hlediska rozpočtových principů, je princip rozpočtového, vyrovnaného rozpočtu. Tento princip vyrovnaného rozpočtu není tak jasný. Už jsme zde hovořili o přesunech nahromaděných rezerv do dalších období. Věřím, že se naleznou eh, řádná řešení, tedy odůvodněné eh, přesuny a tak dále. A to tež lze eh, aplikovat na rezervy samofinancovaných agentur. To jsou také svým způsobem přesuny, jak ukázaly dnešní příspěvky. Takže tady bychom mohli uplatnit obecné principy které by eh, také vedly k eh, lepší eh, finanční zprávě. A poslední věc. Demokratický dohled a odpovědnost. Já si myslím, že částečně financované, plně samofinancované nebo jiné agentury by měly být předmětem demokratického dohledu. Ne třeba stoprocentně téhož, ale eh, alespoň eh, podobného jako eh, agentury plně financované z evropského rozpočtu v rámci procedury absolutoria. Evropský účetní dvůr vždycky měl za to, že nějaké absolutorium eh, u těchto agentur, protože patří do eh, systému a používají eh, například personální řád, sociální záruky a prostě jsou součástí fungování evropských institucí, tak protože, proto by to bylo nezbytné a vhodné. Takže vám děkuji za možnost se k tomu takhle vyjádřit. Děkuji. Já vám také mnohokrát děkuji za vaše vyjádření. Já jsem třeba nevěděla, že eh, už eh, u deseti agentur eh, je tolik modelů financování. Já jsem si myslela, že v zásadě jsou tam v nějaké společné prvky, ale zdá se, že je to velice odlišné. A to pro někoho od rozpočtu a rozpočtové kontroly láká se na to podívat podrobněji. Abychom pochopili, co k tomu historicky vedlo, že se to takhle vyvrbilo. Jako protože samozřejmě eh, ty agentury byly někdy založeny a byl tam nějaký historický vývoj. A z nějakého důvodu eh, se prostě potom vyvíjely určitým směrem. Každá tak trochu jinak. A vzhledem k tomu, že už jich teď máme nějakých 45, tak eh, to bude celé napínavé, protože rozpočtová kontrola a, a i tvůrci rozpočtu potřebují mít nějaký základ, ze kterého bude alespoň šance si vytvořit přehled. A ten jeden aspekt, o kterém se zde dnes vícekrát hovořilo, že i agentury, které se plně samofinancují, musí být vystaveny nějaké formě eh, mm, kontroly, protože jsou to stále eh, veřejné orgány a nejsou to samostatné eh, subjekty soukromého práva. A já teď myslím, že bude Eh, prostor pro kolegu Vorega, Sulina a kolegu Zdechovského. Pokud jsem někoho přehledla, tak se prosím ještě ohlašte. Děkuji. Yeah, thanks, yeah. I'll make some concluding... Já bych na závěr přednesl několik eh, poznámek, ale měl jsem jednu konkrétní otázku, pravděpodobně na agentury vztahující se tedy na Eh, jak eh, dohled, tak eh, absolutorium. Formální proces absolutoria prostřednictvím Evropského parlamentu podle vás není možná potřebný, protože získáváte prostředky z podplatku, ale jedná se také o sociální náklady, a o souvislost tedy s evropskými pravidly, nařízeními a proto je zapotřebí mít určitou formu dohledu. Eh, jak už jste eh, řekl na konci vašeho projevu, kde jste toto částečně uznal, a jsme otevřeli diskuzi, eh, nebo říkal jste, že jste otevřeli spolupráci s parlamentem do budoucnosti. Můžete nám říci například trochu více, že agentury, které mají prostředky eh, z poplatku, zda by mohli přijít do Evropského parlamentu a jednou ročně tedy hm, přednést prezentaci, hovořit s námi, abychom měli lepší představu o tom, jak eh, spolupráci lépe vést. Děkuji vám za tyto dvě otázky. Možná bych na to mohl říct, že když se hovoří o té nulovém eh, eh, dohledu, tak členské státy eh, s námi spolupracují, takže ty nás kontrolují, také účetní dvůr a podnikatele jako takový z toho daného průmyslového odvětví. A také uveřejňujeme všechno na našich webových stránkách, hm, takže i Evropský parlament se na to také může podívat. Nemyslím si tedy, že bychom neměli žádný dohled. Co se týče mm, zájmu eh, parlamentu, nevylučuji, že bychom mohli přijít a prezentovat vám informace, eh, případně hovořit o, o našem rozpočtu nebo eh, o dalších informacích, které by pro vás mohly být zajímavé. Já budu velice rád, když eh, takto budu moci zde prezentovat naši práci. Pokud se změní něco o nařízení finančním, tak doposud se léta nic mm, neměnilo. Já velice rád budu diskutovat s parlamentem a dále s vámi spolupracovat, abychom zajistili, že Evropský parlament bude spokojenější s naší e, prací a také protože e, reprezentujete přímý zájem e, občanů. Ano. Možná, že do budoucnosti bychom toto mohli mít na paměti jako možnost Nejdříve Tomáš já, a další. Já nevím, kdo byl z vás první. Hvala za besedo. Hvala tudi... Děkuji vám. Paní předsedkyně, rád bych poděkoval vám všem za odprezentování eh, toho, jak jsou financovány jednotlivé agentury. Mám jednu otázku na pana Silvana Prezu. Zmiňoval jste se o rozpočtovém přebytku eh, v agenturách eh, a o eh, převodech do dalšího rozpočtového roku. Rád bych věděla, ráda bych věděla, zda tu je určité hm, předem definované procento pro projekty, které probíhají dál, jsou převedeny. A zdá by toto pro vás bylo možností také. Pokud některé eh, finanční prostředky mm, zůstávají tedy eh, a mohou být eh, kvalifikovány jako přebytek, co je důvodem? Je to proto, že agentura neimplementovala plně svůj program, nebo to je z nějakého jiného důvodu? Na kon- konci roku potom agentury dostávají nové finanční prostředky, takže mě by zajímalo, zda, je, zda vzniká takový lavinovitý efekt, že se navalu, nabalují další eh, prostředky a eh, takto ten přebytek narůstá. Jaké to jsou částky těchto převodů oproti celkovému eh, příjmu agentury? Děkuji za tuhle výbornou debatu. Já už jsem po několikáté byl, byl šedou eh, discharge agentur a řadu z agentur jsem osobně mohl navštívit. A musím říct, že, že eh, to, co říkal tady Derek, já, já jenom podepisuju. Myslím si, že musíme se seznamovat systematicky jako členové kontrolního a rozpočtového výboru právě s fungováním agentur, protože řada e, i našich kolegů a nejenom našich kolegů, veřejnosti má o agenturách poměrně kuse informace a vůbec neví, řada kolegů vůbec neví, že ty agentury eh, má ve své vlastní zemi. Já vím, že třeba agentura pro pro vesmír je v Praze a řada mých kolegů byla překvapená a ptala se mě, a kde ta agentura sídlí. Přitom má jednu z největších budov v Praze a je přímo na okruhu, ale to označení a vizibilita těch agentur je prostě problém. Um, já si myslím, že ten dohled nad těma agenturama máme. Já e, osobně opravdu discharge, když vám ukážu materiály, které mám ke každé agentuře, tak my si na vás děláme průběžně složku. Není to složka jako tajná policie, která by sbírala na vás informace, ale když se objeví nějaký problém v médiích, tak si to uložíme do složky. A právě s ohledem na discharge se snažíme s váma ty problémy diskutovat. Někdy jsou to blbosti, ale teďka jsem třeba před 14 dny byl ve Vídni a hovořil jsem s člověkem, který mi dal konkrétní složku na konkrétní agenturu, jak byl vypořádán jeho zaměstnanecký poměr. A myslím si, že to je zajímavý třeba čtení a zajímavý zajímavý, třeba vidět, že ty lidi se na nás jako na poslance, kteří se těmi věci zabývají, opravdu obrací. A jsou to vaši třeba bývalí, bývalí zaměstnanci. Myslím si, že z tohohle z toho pohledu tady role kontrolní Evropského parlamentu funguje. Uh, Příjmy z poplatků nemůžou mít všechny agentury. Já si nedokážu představit, že by třeba Europol byl financován z nějakých poplatků nebo z jakých. Jestli bychom za každého zločince, kterýmu zabavíme kontraband, jsme měli třeba 10% na financování Europolu. To mi asi nepřijde, nepřijde v této chvíli možné. Eh, možný. Nicméně těch 10 agentur, které mají ty příjmy, eh, třeba agentura Eh, která se zabývá bezpečností letectví a kterou já osobně dávám mnohokrát za příklad právě toho, že dokázala nastavit tu synergii mezi Evropskou komisí jako zřizovatelem, Evropským parlamentem jako ten, který kontroluje a dokázala mít i tu synergii s těma, který vlastně dává ty licence nebo je, je kontroluje a to jsou firmy. Já jsem pak hovořil se zástupci Boeingu, Airbusu, se zástupci výrobců helik, eh, helikopter a prostě vidím, že eh, když se řekne EASA, eh, e je to prostě záruka určité kvality a určitého stupně vývoje evropské společnosti a Evropské unie, která, která dává prostě tu, tu značku uh, té bezpečnosti. A to si myslím, že je potřeba při téhle té diskuze taky zmínit. To nemá jenom ten aspekt finanční, ale má to i ten aspekt, bych řekl, bezpečnostní a má to i ten aspekt jakoby kvality. Evropská unie, po případě agentury, jako záruka kvality. A k těm nákladům, já si myslím, pořád vidím, dámy a pánové, že máte možnost ušetřit. Byl jsem v agenturách EIT, v, a v, v Sepolu v Budapešti. Měli jsme celodenní meeting s představiteli, eh, s představiteli těchto agentur a shodli jsme se, že můžeme udělat třeba eh, lepší, lepší rekrutování zaměstnanců nebo některá společná, eh, společná ří, výběrová řízení. Já vím, že to je obtížné. Vím, že něco jiného potřebuje Sepol a něco EIT ale prostě to hledání a hledání těch možností, jak třeba společně nakoupit eh, v jednu chvíli počítače nebo v jednu chvíli prostě eh, nakoupit některou službu, tak si myslím, že tady, tady je na snadě ty agentury, když sídlí v blízkosti, tak si myslím, že tam je možnost udělat nějakou optimalizaci nákladů. A já můžu říct, dámy a pánové, a to je moje poslední věc, já jsem byl roz, odpovědný za discharge agentur v roce 2000, 2014, ten poslední za EPP. A strašně rád bych vám něco vytkl. Strašně rád bych vás v tom discharge někde napálil a řekl, vážení, je potřeba tohle změnit. Ale ta kvalita vlastně těch discharge a ta kvalita vašich služeb, ta se opravdu za ty dva roky, co jsem europoslanec, natolik zvýšila, že my jsme neměli v té poslední discharge s čím vás kritizovat. Nás můžeme jenom motivovat k tomu, abyste přicházeli s dalšími a dalšími inovacemi a abyste byli lepší. Abyste dokázali vaší práci v současné době lépe odpromovat. A tam si myslím, že máte obrovskou slabinu. Vy nedokážete prodat to, jak jste dobrý. A pokud tohle to nedokážete, tak můžeme tady mít 150 hearingů na to, jak jste financováni. Můžeme vás tady opravdu znovu jako pogrilovat na tom, jakým způsobem nakládáte s těma prostředky. Já jsem nenašel jedinou chybu v tom, jak s nima nakládáte. Ale když to nedokážete a nebudete umět s námi komunikovat, tak si myslím, že to bude vždycky problém. V posledním discharge v tom, v tom horizontálním jsme vám dali možnost navýšit stav lidí na, na, na, na vlastně tu síť agentur. Prosím, využijte to k tomu, abyste s náma i s Evropskou komisí, i s evropskými občany lépe komunikovali. Děkuji i za umožnění dalšího proslovu, ale myslím, že to téma je velmi důležitý a zajímavý. Uh, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Eh, kolegové možná budu moci předložit další dotazy, abyste mohli také odpovědět. Eh, byla tu také eh, otázka ze strany komise. Možná můžete od, odpovědět také na to, co říkala paní Šulin, to, co říkal Tomáš. A Mohli bychom možná se zabývat i tím, jak společně eh, mít veřejné zakázky, organizovat veřejné zakázky pro um, různé potřeby, které máte. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane Vone. Co se týče otázky paní Šulin ohledně převodu e, přebytku nemáme eh, žádný eh, specificky stanovený podíl pro eh, agentury. Agentury, které jsou plně samofinancovány, ty jsou mimo hledáček rozpočtového procesu EU, protože nejsou ani součástí toho rozpočtového procesu jako takového takže to pak i spočívá na zodpovědnosti řídících orgánů dané eh, agentury. A prostřednictvím uspůsobení poplatků, jak už jsme to viděli popsáno, docházelo ke snižování těchto poplatků, takže jak vidíte, už tam je vestavěný určitý adaptační systém eh, k tomu, abychom případnou rezervu nebo ten přebytek eh, mohli regulovat. A, a co se týče e, agentury v Alicante, která naakumulovala určitý přebytek za určitý e, čas, 400 no, milionů, to je odhadováno, tak e, není systém, který by konkrétně se zaměřoval na to, jak tu jak takový přebytek umořit. Agentury jsou financovány eh, eh, které jsou financovány i z evropského rozpočtu, tak na to mají určitý proces vyplývající z rozpočtového procesu eh, pro evropské eh, instituce další orgány, komise pak bere v úvahu současný přebytek, kterým se může pokrýt eh, součást výdajů a komise také navrhuje další autorizaci eh, pro další finanční prostředky s ohledem na přebytek, který je nakumulován. Takže tu je takovýto regulační proces pro využívání nebo snižování toho přebytku v, tom procesu vytváření a užívání rozpočtu. Co, co se týče dalšího, mohu vám poslat eh, písemně ty mm, číselné údaje, protože teď přesně nevím, jaká eh, čísla to přesně jsou ohledně eh, různých přebytků, ale mm, nechám vám to poslat. Děkuji vám, pan Spanioli. Děkuji vám. Oblast společných veřejných zakázek je jednou z našich největších priorit i za našeho předsednictví v tomto roce, ale bude to určitě pokračovat do budoucnosti také. Konkrétně na dalším zasedání chceme formalizovat ehm, tu spolupráci našich subsítí eh, s úředníky pro veřejné zakázky a začali jsme připravovat společný program veřejných zakázek pro agentury a také byl za tímto účelem rozvit portál eh, specifický a, bude takto řízen pro všechny eh, agentury. Takže to je práce, která eh, probíhá. A už od Loňska jsme se na to podívali, bylo to velice úspěšné. Chceme společně nakupovat například auditorské služby a další, eh, například také zařízení pro zasedací sály, dočasný personál, Ehm, služby mobilních komunikací. Eh, další služby eh, se chystají, eh, takže i ehm, v těch dalších službách my chceme ehm, mít společné veřejné zakázky, tak abychom mohli efektivně využívat prostředky, které máme. A je to skutečně práce, která už tedy probíhá a doufáme, že se nám ji podaří rozšířit jako praxi co možná nejvíce se také ujistit pana Zdechovského, že skutečně rozšiřujeme eh, stálý sekretariát eh, sítě agentur eh, zde v Bruselu, přejmenujeme to, bude to hm, podpůrný úřad pro síť agentur a chceme tady mít tedy víc zaměstnanců, protože uznáváme potřebu mít eh, silnější, centralizovaný, strukturalizovaný eh, přístup eh, týkající se těchto jednotlivých činností. Například budeme mít společný portál pro tyto společné veřejné zakázky. A proto chceme takto využívat synergii, které máme v jednotlivých agenturách a to samozřejmě vyžaduje, aby byly centrálně spravovány a, a řízeny a to za sdílené podpory našich infrastrukturních kapacit. Děkuji. Ještě někdo z řečníků si přeje něco dodat? Možná jen bych dodal pár slov k otázce výzkumu. Proč máme eh, tedy k rezervy, proč máme rezervy? Musíme stanovovat poplatky a stanovujeme na úrovni, která je blíz, co nejblíže vyváženému rozpočtu ale v praxi je to nemožné, protože nemůžeme přesně říct, kolik eh, eh, žádostí dostaneme. Takže stanovíme poplatky a pak nemůžeme měnit poplatky každý rok. My je stanovíme na čtyři roky. To znamená, měli jsme teď období poslední 4-5 let, kdy jsme fungovali s deficitem v rozpočtu, abychom snížili respeč, eh, tu rezervu. Teď jsme změnili poplatky abychom toto zvrátili, takže budeme mít přebytek, ale samozřejmě, že se snažíme přiblížit maximálně vyváženému rozpočtu. A tak vznikne ta rezerva. A bylo rozhodnuto, že 50% eh, obratu ročního by mohla být taková vhodná úroveň, vzhledem k tomu, že musíme se připravit na některé nepředvídatelné události. A teď jsme spíše pod eh, tímto stropem 200 tisíc, tedy 500 tisíc eur, 50%, to by bylo asi 9 milionů, takže to je jenom vysvětlení toho, proč, máme, proč zachováváme tu rezervu. A chci eh, také navázat na to, co tady řekl zástupce účetního dvora. Transparentnost je nesmírně důležitá. Umožňuje nám se vyhnout se právě těm obavám vyjádřenými mnoha lidmi a být transparentní. Jsme opravdu transparentně jako otevřená kniha. To je nejlepší způsob, jak předejít kritice ze strany ať už občanů nebo jiných institucí nebo dalších. Děkuji. Děkuji. Jen žádost od kolegy ze, za e který tu je, že, který rovněž bych chtěl ně, ještě něco dodat. Také protože jste ze Spojeného království, tak by mě o to víc zajímalo, co chcete říct. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, kolegové, děkuji, že mohu přispět k diskuzi. Těžko mohu přispět více k této diskuzi, ale možná chci zopakovat eh, pár věcí z jiných úhlů. K aspektu zvýšeného pracovní zátěže a sníže, snížených zdrojů. Období 14, 2014 eh, až 18 bude eh, agentura pro léčiva, bude muset zvýšit pracovní zátěž o 40%. Zároveň zdroje se sníží, eh, to jsou ty škrty o 1 až 2 Žadatelé, který, kteří platí za žádosti 300, 500 eh, až, 5, až půl milionu, tak samozřejmě oni žádají, aby eh, dostali eh, ty služby, které, za které si zaplatí. To znamená, tady je to problém, protože finance od žadatelů se zvyšují, ale přitom se snižuje rozpočet a nemůžeme poskytovat potřebnou službu. Takže tady je eh, samozřejmě problém, že agentury se pak začnou spolehat na různé zdroje, na různé eh, smlouvy na dobu eh, určitou a tak dále. Pak je velký obrat zaměstnanců, tím se přichází o znalosti a zkušenosti. Je potřeba nabírat stále nové lidi a to vnáší neúčinné, neúčinnost do celého procesu některé kategorie zaměstnanců nemohou být na některých citlivých místech. Čili to je další problém. Dovolte mi takový příklad vědeckých pokynů. Agentura po, poskytuje vědecké e, informace z hlediska raného stádiu vývoje léku. A ten objem se zvýšil v posledních letech. Mohl by se z desetinásobit e, při poskytování e, rád poradenství eh, při vývoji. Jenže agentura prostě nezvládne eh, ten, tuto eh, dodatečnou poptávku. Zatím poskytujeme asi 500 až 600 takových poradenství ročně. Mohlo by to jít na 6 tisíc. Ale co to znamená vědecké poradenství? To znamená, že se blíží vývoj nových léků pro pacienty v příštích letech a pokud tyto nové slibné léky vzniknou to, tak to povede k inovaci. Ale vzhledem k tomu, že máme prostě větší eh, pracovní zátěž a přitom méně zdrojů a méně pracovních míst, tak prostě nemůžeme ty služby žadatelům poskytnout. Teď k otázce rezerv. Bylo již zmíněno několik věcí, ale protože jsme agentura, která je, není v eurozóně, tak to je další aspekt rizika volatility, to znamená směné kurzy. Půl milionu našich výdajů je v librách, zbytek je v eurech. To znamená, je procento fluktuace prostě může vést k milionovým změnám ve, eh, ve výdajích ta fluktuace byla v poslední době v důsledku Brexitu až, až tak, a tak dále 10%, eh, to znamená 10 milionů. Pokud eh, se zase směrný kurz posune jinam, tak protože eh, kdybych, když nemáme rezervu, protože my nemůžeme mít rezervu, znovu na naše agentura, tak pak nemáme vůbec žádný nárazník, nemáme vůbec žádný prostor se přizpůsobit a také z hlediska předpovědí, žádostí, předpovědí zátěže. Náš rozpočet je 300 milionů. To znamená jedno jednoprocentní rozdíl v předpovědi znamená 3 milionová změna příjmu. A nejde jenom o předpoklady příjmu jako takových, ale dokonce i jejich načasování. Uvedu příklad. Když máme předpoklad 110 nových žádostí e, pro předběžné hodnocení léčiv, posouzení léčiv, které mají být pak posouzeny. Nejde jenom o to, že to bude 110 žádostí za rok, ale kdy přesně v tom průběhu toho roku přijdou. A nedávno se stalo, že v předchozím roce 25% žádostí eh, čili byl, měli jsme, byla to správně, protože to bylo 110, ale z nich 25% přišlo až v poslední měsíc. Že najednou v poslední měsíc máme příjem, z toho se stane přebytek a zruší se to. A je tu problém převádění do příštího roku, ale ty fondy už prostě nejsou. Protože se zruší. Takže potom takové škrty eh, v, v počtu zaměstnanců prostě nejsou praktickým řešením. Má to dopady na inovace, výzkum, dostupnost léků v Evropě a také z čistě z rozpočtového hlediska. jakmile není rezerva, tak je pak eh, velký problém s mm, eh, předpověďmi, protože není žádná, žádný nárazník, není žádná rezerva. Brexit je další aspekt. Přebytky, kdybychom mohli použít v situaci Brexitu, protože musíme přesouvat mm, IT, musíme nabírat nové lidi ale přitom nemáme k tomu eh, finance, musíme jít rozpočtovým řízením, abychom ty finance získali. To zase trvá nějaký čas. Děkuji. Děkuji. Já vám uh, samozřejmě přeji mnoho zdaru, ať už budete kdekoliv v budoucnu. I jsou ještě další připomínky. Ano. Pe Pellegrino zástupce IPO e v Bruselu. Jenom pár faktických prvků. Zodpovědnost. Chci upozornit a obrátit pozornost, jak již tu bylo zmíněno na to, že nedávná reforma našeho eh, financovacího nařízení vedla k tomu, že dva zástupci eh, Evropského parlamentu jsou na eh, naší radě, to znamená, jsou tu lidé zastupující poslance. Evropský parlament na naší, eh, v rámci naší správní rady, kteří pak hlasují také eh, o absolutoriu. Pokud jde o stanovení, stanovování poplatků, tak to se dost liší. Jak řekl před chvílí účetní dvůr, existují různé situace financování. V našem případě se, se, sta, se to stanoví eh, v naš, podle našeho zakládajícího nařízení, kdy bylo rozhodnuto o té částce, že aby byla variabilita, tak se musíme obrátit znovu na legislativní orgán. A pokud jde o přebytky, tak je pravda, že Apple má velký eh, přebytek. 200 ehm, je zmraženo vzhledem eh, opět na základě našeho základního nařízení, protože tam se stanoví rezervní fond, který pokrývá jeden rok aktivity a přebytek, eh, který by mohl být v dispozici, není 400, ale 200. Děkuji milionů tedy. Děkuji. Někdo další? Dobře. Takže dovolte, abych schrnul. Bylo by zvláštní, kdyby se paní Holmajer měla vrátit a najít eh, sál prázdný. Na začátku zasedání jsem eh, nadnesl pár otázek. Řekl jsem, že nečekám odpovědi úplně na všechny, ale že je můžeme probrat a možná získat podněty do budoucna. Jedna se týkala otázka přebytku, otázky přebytku. Co s nimi? Dále jsme se zabývali tím, jestli ten přebytek spravuje samotná agentura nebo se dává do nějaké eh, celkové rezervy nebo se vrací do evropského rozpočtu. Chápu, že je tu určité váhání, pokud jde o eh, toto řešení. Je potřeba o tom diskutovat. Zajímal mě návrh účetního dvora, příklad těch přenesených částek a jakým způsobem jsou pak vyhrazeny pro budoucí výdaje. Z hlediska toho, zda by agentury měly být podrobeny krácení zaměstnanců, já jsem si nebyl toho úplně vědom, ale oni už sami snížili počet zaměstnanců o 1,5%, pokračuje to dál pilotní projekt EASY, to je důležitý pilotní projekt, snažíme se agenturám dát co největší flexibilitu. Protože každá agentura je jiná, má jiné potřeby z hlediska potřeb eh, zaměstnanců, eh, personálních potřeb, finančních potřeb. Takže pokud se ukáže tento pilotní eh, projekt být úspěšným, tak se možná bude moci replikovat i v jiných agenturách do budoucna. Další otázka se týká dohledu a udělování absolutoria. Tady jste velmi dobře řekli, že to není tak, že by váš eh, rozpočet nikdo nesledoval. Audituje vás účetní dvůr ehm, a byla zmíněna i agentura, kde na její, v její správní radě jsou členové parlamentu. Většinou tedy poslanci Jury, nikoli poslanci eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ale jakožto rozpočtový výbor bychom přesto chtěli s vámi hovořit, mít ještě větší eh, kontrolu nad tím, nad tím rozpočtem. Eh, chápu, že je těžké měnit krátkodobě E, regulaci, ale e, nevím, proč bychom nemohli si jednou za rok e, promluvit, i když teď buď plně financování z poplatku nebo částečně, dalo by se to udělat celé obecně v jednom zasedání. Určitě jsou cesty, jak lze v této věci pokročit a sekretariat vás jistě kontaktuje. Děkuji všem Děkuji že všem eh, přispěvatelům, děkuji za to, že jste se dostavili. Jak říkám, neznáme odpovědi na všechno, ale ujasnili jsme si alespoň, jaké jsou problémy a máme náznaky toho, jaké ty odpovědi budou do budoucna. Sekretariát, eh, sekretariát si zaslouží také díky za to, že zorganizoval dnešní eh, seminář. Jsem rád, že jsme měli tak dobrou účast. A závěrem to, co říkal Tomáš, Eh, obecně o agenturám, eh, tak to, eh, to chci potvrdit. Já, já jsem byl zpravodajem za rok 2014 za absolutorium a opravdu všech, všem jsme to dali a ukazuje to, že opravdu agentury jsou nesmírně užitečné, jak řík, děla, odvádí skvělou práci pro občany Evropské unie a neměli bychom zapomínat, proč za to, proč je, na to, proč je máme, že poskytují služby, konkrétní služby občanům, ale také to ukazuje, že otázka rozpočtové eh, kontroly je pod kontrolou a eh, dělá, děláte to dobře i v tomto směru, takže ještě jednou díky za vaši eh, práci, díky, že jste přišli a díky za příspěvek do dnešní, k dnešnímu workshopu. Děkuji. I'm sorry to be go- já se omlouvám. Nachdem ich jetzt aufgefordert wurde, die tak eh, když eh, to prostě mám uzavřít teď, tak já vám pěkně oficiálně popřeju hezký den a děkuji, že jste přišli.